musí vše naformulovat natolik jasně, aby bylo všem na slunce jasné, že pokud jsou v Evropě, tak platí pouze evropské zákony. Srdečně díky, paní komisařko, takže zdá se, že se nám podaří eh, uzavřít eh, naše zasedání včas. Děkuji všem eh, kolegům za časovou disciplínu, rovněž personálu a laskavě pan předseda děkuji i tlumočníkům. Uzavírám dnešní zasedání. Zítra začíná Začínáme od 9 do 14, od 15 do 17. Eh, pořad jednání byl zveřejněn, najdete jej na webových stránkách Evropského parlamentu. Uzavírám zasedání. Eh, dobrou noc a hodně štěstí.